Eh, pomůžete, možná budeme rychleji. Eh, návrh na změnu názvu delegace pro vztahy s palestinskou legislenskou radou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme to tedy. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato. Zpráva Ferreira. Jmenovité hlasování zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Další zpráva Ferreira. Opět jmenovitě hlasujeme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Zpráva Van Dalen. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato. Další zpráva Van Dalen. Nyní eh, se týká Kapverdské republiky. Jmenovité hlasování. Pozměňovací návrh číslo jedna. zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Paragraf 4 ve dvou částech původního textu, to je tímto pokryté a není eh, jako, zpráva jako celek jmenovitým hlasováním, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Zpráva Santos dohoda s Madagaskarskou republikou, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Nemůžete být rychlejší než já, nemůžu být rychlejší než technika. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. A nyní zpráva Zalba Bidegain. Protokol, kterým se mění dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Margeše. Spravodaj u obou zpráv požádal celkově o dvě minuty času. Prosím, máte slovo, pane kolego. brevemente presidente solo treinta segundos para agradecer a los ponentes Stačí mi 30 sekund. Děkuji zpravodajům, stínovým zpravodajům také za to obrovskou práci, kterou odvedli na této zprávě. Myslím si, že přispěje celosvětovému obchodu, zvláště v rozvojových zemích. A v souvislosti s migračními výzvami, kterým nyní v Evropě čelíme, kdybychom mohli nalézt řešení zemích původu, tak by to bylo dobré mít právě takovéto nástroje, jako je tento, tak aby byl podporován hospodářský rozvoj v zemích, kde je opravdu nezbytně zapotřebí. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego. Za Birgain není jmenovité hlasování o té první zprávě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato. Druhá zpráva z Alba Bedegaintem je stejný název. Je to umluva obchodní facilitace pozměňovací návrh 11, kde pro, proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 1, kdo je pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 2, kdo je pro, proti Zdrželi se. Zamítnuto. 12. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 13. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 3. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 14. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 15. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 4 pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme. Zahajuje ověřovací hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pětka. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Šest. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto 16. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto 17. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 7 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 8 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato 9 pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto 10. Kdo je pro? proti, kdo se zdrželo zamítnuto, usnesení jako celek, jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to přijato. Zpráva pana Svobody, eh, Budapešská umluva o smlouvě o přepravě zboží ve vnitrozemských vodních cestách, jmenovité hlasování zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Paň, zpráva paní Keller. Zde máme celou řadu pozměňovacích návrhů unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijator. Pozměňovací návrh 27, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 47. Zde máme ústní návrh navrhovatelky paní Kele, prosím. Děkuji, kolegové. Máme zde ústní pozměňovací návrh, který je odsouhlasen mezi stínovými zpravodaji. Je to aktualizace toho, co jsme slyšeli v rámci dnešního rána o novém Junckerovém návrhu. Máte to ve svém hlasovacím seznamu napsané, je to těžké číst. V podstatě jde, že další relokace 120 tisíc žadatelů z Itálie, Řecka a Maďarska bude provedena na základě nového návrhu komise. To je tedy ta základní myšlenka a tu konkrétní formulaci e, naleznete ve svých podkladech. Takže prosím přečtěte si protože to je velice komplikované. Děkuji vám, paní kolegyně. Někdo proti? Je to více než 40 poslanců, takže hlasujeme o návrhu 40 v původním znění. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme to. Původní změní 47. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to přijato. 29 tím to je pokrytá. 44 první část jmenovité hlasování zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 48. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 42. Přejete se ověření 8 a 40. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. 42 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. 43 jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato.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 Končím hlasování. Bylo to přijato. Sedmička, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže 45. Už ne. Devítka. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato. 46. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověřujeme 46. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 13 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Nyní další jmenovitá hlasování. Nebudu je oznamovat. Jednotlivě 14. zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 15. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 16. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato. 18. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 19. Kdo je e, zahajuje hlasování? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 22. Zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. 23. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. A nyní hlasujeme o pozměněném návrhu komise. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Legislativní usnesení. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Angenommen. Wir kommen nun zum Přijato a nyní zpráva Westfál týkající se městské dimenze politiky EU. A nyní odstavec 20 zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 26 na dvě části, původní text, první část, hlasujeme o první části, zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní změněné usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní zpráva kolegy Deutsche, investice pro zaměstnanost a růst, posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti eh, Unie. Odstavec čtyři původní text na dvě části. Hlasujeme nyní. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato druhá část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 24. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 27 na dvě části. Eh, jmenovité hlasování, hlasujeme jmenovitě o první části. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato druhá část. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 28 na dvě části. Hlasujeme jmenovitě o první části. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 29. Na dvě části hlasujeme jmenovitě o první části. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 30. Na tři části hlasujeme jmenovitě. O jednotlivých částech první, hlas, první část hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Přijato druhá část. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato třetí část. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato 45. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 4, 64 eh, na dvě části. Hlasujeme o první části. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 66 na dvě části. Hlasujeme jmenovitě. Nyní o první části zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní změněná verze usnesení zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní zpráva Fandekam. Omlouvá se pan předseda, je to zpráva Kukan týkající se hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012, eh, odstavec 8 na dvě části, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato, 17 na tři části, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato, třetí část pro, Druhá část bude prověřována, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Kdo je pro třetí část? Proti? Zdrželi se? Přijato. Osmnáctka na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. A odstavec 28 pro, proti, zdrželi se, přijato 30 na dva části, kde pro první část, proti, zdrželi se, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Paragraf 39, tři části, první část pro, dru, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato, třetí část pro, proti, zdrželi se, myslím, že přijato, ale zahajují prověřovací hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní celou rezoluci takto upravenou po jménech zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování a přijato. Dostaneme se ke zprávě Van de Kamp, která se bude týkat eh, realizace Bílé knihy pro eh, dopravu 2011. Odstavec 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Ostavec 4 na dvě části. První část pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se přijato paragraf 8, elektronické hlasování, zahajují toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Paragraf 9, zahajují jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasováním. Přijato. Paragraf 10, dvě části. První část pro proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Paragrafy 11 zahajují jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Paragraf 13 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Paragraf 16 zahajují jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato paragraf 18 na dvě části. První část, to je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato druhá část, zahajují jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato paragraf 19 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato paragraf 20 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato paragraf 26 po jménech zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Paragraf 29. Zahajuji jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Paragraf 34 o drážka 9. Zahajuji hlasování po jménech. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Paragraf 34, 12. odrážka na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část za jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato paragraf 39 pro, proti, zdrželi se, přijato paragraf 41 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se přijato, dvojka pro, proti, zdrželi se přijato, paragraf 43 na dvě části, první část je pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato, paragraf 54 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato, eh, paragraf 63, dvě, 60, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Paragraf 63, třetí odrážka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Paragraf 63, pátá odrážka, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část zahajují jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato paragraf 63, osmá odrážka. Eh, zahajuji jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Paragraf 63, devátá odrážka na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část za jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Paragraf 63, desátá odrážka, závěr jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Paragraf 63, 12. odrážka, jmenovité hlasování. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Eh, odmítnuto. Paragraf Paragraf 64, pátá odrážka, kdo je pro? Pátá odrážka pro. Proti. Zdrželi se přijato. Sedmá odrážka pro. Proti. Zdrželi se přijato. Jedenáctá odrážka pro. Proti. Zdrželi se přijato. dvaná. Ano, dvanáctá odrážka 64 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato, patnáctá odrážka pro, proti, zdrželi se přijato, šestnáctá odrážka pro, proti, zdrželi se přijato, paragraf 65, první odrážka pro, proti, zdrželi se přijato, pátá odrážka pro, proti, zdrželi se přijato, šestá odrážka, zahajuji jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní 12. Eh, odrážka na dvě části. První pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá odrážka zahajuje jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Paragraf 66, osmá odrážka. Kdo je pro? Proti? Proti? Tak ještě jednou pro. Proti? Zřejmě zamítnuto. zahajují prověřovací hlasování elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Paragraf 66, devátá odrážka na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. E, G na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní závěrečné hlasování po jménech zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní zpráva eh, paní kolegyně Vozemberg a to jsou ženy eh, v akademických eh, kariérách. Paragraf 22 22, původní text hlasování po jménech, zahajuji toto hlasování. To je paní Vozenbergová. 22 zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Paragraf 25. Zahajuji jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Paragraf 35 na dvě části. První část pro proti, zdrželi se přijato. Druhá část, zahajuji jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní Praha 42, zahajuji jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Paragraf 48 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část zahajuje jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. E, bod R, jmenovité hlasování. zahajují toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní závěrečné hlasování o celé rezoluci v pozměněné podobě. Zahajuji jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato. Nyní se dostáváme ke zprávě Liliany Rodriguez. Zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělávání v Evropské unii. Máme zde ještě alternativní návrh, co e e to je jednička. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Paragraf 1 na dvě části, kdo je pro první část, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Paragraf 5 na dvě části, první část Dobře, takže eh, jednička, druhá část zahajují ověřovací hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Paragraf 5 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Paragraf 10 Prověříme paragraf 5, druhá část, zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Paragraf 10, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Paragraf 13, první část, zahajuji jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Paragraf 21 pro, proti, zdrželi se. Přijato paragraf 25, to je pro, proti, zdrželi se. Přijato paragraf 27 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto paragraf 28 eh, po jménech zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Prak 29 na tři části. První část zahajuji po, eh, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. EPP, prosím, kdybyste mě taky dali znamení, jak mám hlasovat. Tak hlasovali všichni. Přijato. Druhá část zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Třetí část zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Paragraf 30. Eh, zahájí jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Paragraf 31 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato, paragraf 40 pro, proti, zdrželi se, přijato, paragraf 41 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato, paragraf 43, tři části, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti,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 Bod G na dvě části. První část pro, proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Bod R na dvě části. Prověříme bod G, druhá část, zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Bod T, kdo je pro? Omlouvám se. Bod R na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato tečko pro, proti, drželi se přijato. A nyní po jménech celou tuto rezoluci zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato. So, wir kommen zum letzten Bericht. Bericht Schwab betreffend EWR Schweiz. Máme tady eh, poslední eh, zprávu eh, a to je EHP Švýcarsko překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního trhu. Zahajuji hlasování, to jmenovité hlasování. Hlasovali všichni a tím uzavírám hlasování. A bylo to schváleno. Přeji všem uh,